Tak možná bychom mohli začít, dámy a pánové. Prosím, usaďte se, zahájíme eh, schůzi. Právě jsme se vrátili po týdnu volná oslava Šumanova dne a tak dále. To znamená, že mnoho poslanců bylo eh, doma. Jako Na úvod bychom chtěli jenom říci, že zítra odpoledne eh, se nebude začínat ve dvě, ale ve tři. Takže to je taková menší změna. A budeme tedy zítra odpoledne začínat až ve tři hodiny. Eh, dobrá, pokud souhlasíte, můžeme schválit pořad jednání. A z mé strany je to všechno, takže můžeme pokračovat bodem 3 pořadu jednání, a to je prezentace studie, o kterou jsme požádali jako výbor. Já osobně jsem na tom měla specifický zájem, stejně tak jako většina koordinátorů. Jedná se o hloubkovou analýzu státní podpory a financování EU. Zda tyto dvě složky jsou kompatibilní, protože často jsme v této oblasti měli pochybnosti, naražili jsme na problémy, především pokud jde o nejrůznější programy. Všechno to má dopad na to, jak je vnímán rozpočet EU, zda je to vnímáno jako pomoc nebo jako něco, co spíše eh, představuje problémy pro administrativu i pro příjemce. A z tohoto důvodu jsme tedy požádali pro tuto studii. Eh, děkuji panu Fischerovi a já hned předám slovo eh, panu Nikolajdesovi, odborníkovi na tuto oblast. Už nám byly zaslány některé informace. Eh, pan eh, profesor Nikolajdes je z Maastrichtské univerzity z College of Europe, takže předávám slovo. Um, thank you very much, Madam Chair. The... Děkuji mnohokrát, paní předsedající. No, eh, rychlá odpověď na otázku, která je v titulu naší práce, je, no záleží na tom. Jak uvádím v té studii, tak aby eh, veřejné opatření představovalo státní pomoc, a to vysvětluji v kapitole 1, musí splňovat čtyři kritéria. Za prvé, musí zde být nějaké prostředky eh, z veřejného sektoru, tedy od státu, do nějakému podniku. Za druhé, transfer prostředků musí představovat výhodu, a to znamená nějakou výhodu, kterou by ta firma nemohla získat za běžných tržních podmínek. Za třetí, to opatření musí být selektivní v tom smyslu, že se uděluje pouze některým subjektům, spíš než všem subjektům v dané zemi nebo v daném sektoru. A za čtvrté, to opatření musí být schopné ovlivnit obchod a zkreslit konkurenci na vnitřním trhu. Ta kritéria musí platit najednou a tím pádem pak to opatření představuje státní pomoc. Článek 7 odstavec 1 eh, SFEU říká, že že tato, takováto pomoc je z principu nekompatibilní s vnitřním trhem. Nicméně ten princip nekompatibility není absolutní, protože existují výjimky eh, to, v tomto zákazu. Důvodem je, že občas trh nefunguje tak, jak bychom rádi a kvůli selhání trhu může stát eh, opodstatnění hodným způsobem reagovat, aby ten nedostatek na trhu napravil. A to je tedy kapitola 1. Kapitola 2 se soustředí na význam toho, co to je vlastně ten státní prostředek. Smlouva e, toto nevysvětluje. Ale máme mnoho judikatury za posledních 60 let, kde se zabýváme významem tohoto pojmu. Článek 1 odstavec 7 bod 1 říká, že státní pomoc poskytovaná eh, státy je pomoc poskytovaná ze strany státu nebo prostřednictvím státních prostředků. Eh, interpretace soudního dvora, co se týče členských států, je taková, že odkazuje vlastně na jakýkoliv veřejný orgán, na jakékoliv úrovni vládnutí, tedy centrální vláda, regionální vládnutí, anebo úroveň obce. Takže pakliže je nějaká instituce, která vykonává oficiální moc, tedy moc vyhrazenou státu, pak daný orgán třeba něco zaplatí ze svého vlastního rozpočtu a to znamená transfer prostředků eh, ze strany členského státu. Pak dál, tedy státní prostředky, to znamená, nebo má to e, mít za úkol pokrýt veškeré transfery prostředků v jakékoliv podobě z, ze strany nějaké entity, která není veřejným orgánem, ale je řízena státem. Takže takový eh, typický příklad této kategorie by třeba byl nějaký podnik, který je vlastně nebo kontrolován státem, tedy kontrolován znamená 51% vlastnictví podílu. To je to vlastnictví a kontrola znamená, že třeba ministr financí nebo ministr obchodu může odvolat nebo jmenovat správní radu daného podniku. Takže stát prostřednictvím rady vykonává rozhodovací pravomoc nad rozhodnutími v rámci toho daného podniku. Nicméně, soudní dvůr rovněž řekl v několika případech, že ono nestačí, aby stát vlastnil nějaký podnik. Proč? Protože podniky mají vlastní komerční život i mimo eh, hranice veřejné politiky. Například nás může napadnout nějaká státem vlastněná banka. V principu stát může bance diktovat, co, co bude dělat, ale ona to ne vždy a ve všech případech dělá. Takže Soudní dvůr říká, že kromě toho vlastnictví, kontroly ze strany státu je rovněž nutné, aby to konkrétní rozhodnutí učinit daný transfer je založeno na přímo rozhodnutí státu. Jinými slovy, musíme zde uspokojit dvě podmínky. Kontrolu a atribuci. To vysvětluji v kapitole 2. Kapitola 2 rovněž hovoří o některých principech a hlavních eh, rozsudcích Všeobecného tribunálu a soudního dvora. Kapitola 3 se zabývá financováním na úrovni EU. Teoreticky vzato, Evropské fondy by neměly být zahrnuty do působnosti článku 107, protože tam se hovoří o členských státech a státních prostředcích. Vůbec se tam nemluví o Evropské unii. Evropská unie není členem sebe saba, to by byla logická imposibilita. Nicméně, protože většina evropských fondů a já vysvětlím, co tou většinou myslím, než jsou rozděleny mezi podniky, musí projít nějakým veřejným orgánem, ve většině případů ten veřejný orgán je nějaký správní orgán. A protože ten správní orgán má určité pravomoci rozhodovat ohledně způsobilosti podniků, způsobilosti příjemců, nebo rozhoduje o podmínkách, za jakých jsou peníze rozdělovány, tak um, to se považuje zcela správně, podle mého názoru, za to, že ten stát vlastně má kontrolu nad těmi prostředky. To je podle mě naprostá pravda, protože podíváme-li se například strukturálních fondů, tak členské státy musí rozhodnout operační programy, eh, ty jsou schvalovány komisí, ale ty jsou velice všeobecné. Neindikuje se tam, každý konkrétní krok a neschvaluje se tam udílení pomoci všem jednotlivým firmám, které možná ve finále tu podporu dostanou eh, z těch operačních programů. Takže tam má stát eh, výrazné pravomoci. Tyto pravomoci by mohly státu umožnit zkreslovat eh, hospodářskou soutěž. A tím pádem zcela správně ta interpretace je taková, že když evropské peníze plynou nějakým kanálem, nad kterým má kontrolu stát, tak pak tyto evropské peníze jsou státním prostředkem a tím pádem podléhají pravidlům pro státní pomoc, protože mají možnost narušovat hospodářskou soutěž. Takže v kapitole 3 se zabývám e, případem fondů kde se to řízení fondů děje na úrovni členského státu. Jinými slovy, všechny strukturální fondy, kohezní fondy. A pak se zaměřuji na případ 3.2, kde jsou finance spravovány na evropské úrovni. Jinými slovy, Evropská komise, která může přímo spravovat výzkumné fondy nebo COSME, nebo EIB, která spravuje finanční prostředky jménem Evropské komise. Tam ty peníze nebo ta finanční podpora plyne přímo směrem do toho podniku, takže neplyne to přes nějaký kanál, nad kterým by měl stát nebo veřejný orgán kontrolu. Tím pádem ty národní orgány vlastními rozhodnutími nemají možnost hospodářskou soutěž nějak zkreslovat eh, na vnitřním trhu prostřednictvím těchto prostředků a tím pádem evropské prostředky, které jsou spravovány na evropské úrovni, aniž by se někdy dostaly pod kontrolu členských států, se nepovažují za státní prostředky, které by pak spadaly do odstavce 1 článku 107 SF EU. No, kež by to bylo tak jednoduché, že ano. E, problém je, a to je má poznámka na závěr. Trošku přeskakuji, ale to je má poznámka na závěr. V závěru té práce je, že stávající regulace rovněž odkazují na nutnost u fondů zpravovaných na evropské úrovni, aby byly konzistentní s mm, pravidly pro státní pomoc. To dává smysl, protože konzistentnost znamená, že nemají zkreslovat hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Jinými slovy, bez ohledu na to, kde je ten program spravován, ať už na evropské nebo na vnitrostátní úrovni, tak by neměl narušovat hospodářskou soutěž. To dává smysl. Ale když e, si tam pak někdo v nařízení přečte, že e, by něco mělo být konzistentní e, se státní pomocí, nebo že se má vyhnout nekonzistentnostem, anebo to má být implementováno při plnění předpisu a tak dále, to jsou všechno formulace, které se používají, tak to způsobuje zmatky. Jak vlastně se vnímá ta konzistentnost nebo to plnění pravidel státní pomoci? Když hovoříme o členských státech, které mají být kompatibilní s pravidly státní pomoci, tak to je velice jasné. Znamená to, že buď použijí všeobecné nařízení o blokových výjimkách, což jim umožňuje vyhnout se povinnostem, což se uvádí ve smlouvě, notifikovat státní pomoc Evropské komisi, anebo když to opatření nespadá do působnosti toho nařízení o všeobecné blokové výjimce, tak mohou notifikovat tuto pomoc komisi přímo pro předběžné schválení, než ji implementují. Takže hovoříme-li o e, opatřeních, která jsou navrhována členskými státy, velice dobře chápeme, co toto plnění pravidel znamená. Ale když hovoříme o fondech spravovaných na evropské úrovni, tak to tak úplně jasné není, co to znamená to splňování předpisů. Kromě té interpretace, to je tedy má interpretace, a jenom má, protože vlastně v této věci už judikaturu nemáme, že se tedy má vyhýbat um, distorcím. Kdo? No asi komise, no, protože komise ale asi nebude rušit hospodářskou soutěž na uh, vnitřním trhu, stejně tak jako EIB nebo ESF, to je jasné. Pak tady je ještě jeden případ. 3 bod 3. E, a ten je poměrně neobvyklý. Tady jde o to, že strukturální fondy se udělují členským státům a členské státy pak mají možnost je vrátit Evropské investiční bance, aby tato ty peníze spravovala v rámci některého programu EIB eh, e jako takové. Ono to je hodně vzácné. Děje se to v podstatě pouze u finančních nástrojů. Já nemám žádná čísla, která bych vám mohl sdělit, eh, kolik to je procent, nebo kolik eh, prostředků z finančních nástrojů se navracejí na evropskou úroveň, a nebo kolik členských států tuto možnost využívá. Nicméně můj takový odhad od boku by říkal, že tu možnost využili tak dva až tři členské státy maximálně. Obvykle se strukturální fondy považují za státní prostředky, ale tím, že členské státy mohou ty peníze vrátit na úroveň EIB a EIB bude spravovat podle svých vlastních podmínek, pak tím pádem z nich už státní prostředky nejsou, tím pádem tyto peníze nemusí splňovat ta běžná pravidla pro státní pomoc. Ale jak říkám, to je velice vzácný případ. No a potom samozřejmě, to je tady ten poslední oddíl v kapitole 3, ten se týká toho případu, kdy třeba Evropský fond pro strategické investice, tedy ten Junckerův plán, jehož cílem je využívat evropské peníze a pobízet k účasti soukromých subjektů. Jinými slovy se využívá pákový efekt ze strany soukromých investorů, nicméně nevylučuje to možnost, že by, člen, že by se toho účastnili i členské státy. Takže pokud se toho členské státy zúčastní, tak oni samozřejmě vloží vlastní peníze, to jsou státní prostředky, logicky, tím pádem eh, budou muset splňovat pravidla pro státní pomoc. Takže mé závěry v kapitole 4 jsou následující. Obvykle evropské peníze spravované na úrovni členského státu a posílané do programů navržených členskými státy jako takovými tím pádem řízenými eh, členskými státy, musí být předmětem pravidel pro státní pomoc. To je jasné. Tady žádné pochybnosti nejsou. Evropské peníze spravované na evropské úrovni rovněž principiálně musí splňovat ducha pravidel státní podpory, abychom se vyhnuli zbytečnému zkreslování hospodářské soutěže na vnitřním trhu, takže opět i zde toto splňuje pravidla státní podpory. Mé doporučení je, aby až budou tato nařízení eh, přepracovávána nebo opět schvalována na příští období po roce 2020, aby se ty odkazy na státní podporu omezily, aby tam nebyly. Oni nejsou nutné, protože ti, kteří spravují peníze na evropské úrovni, to je komise a jiné evropské instituce, oni hospodářskou soutěž na vnitřním trhu narušovat nebudou ku prospěchu jednoho členského státu na úkor všech ostatních naprosto stačí, aby tam bylo uvedeno, že nesmí docházet k distorci hospodářské soutěže. Pak já si myslím, eliminujeme všechny ty zmatky, které jsou těmi odkazy na státní podporu způsobovány. A v zásadě by se vůbec nic nesměnilo. Stále by bylo potřeba zajistit, že hospodářská soutěž nebude, nebude zkreslována. Děkuji vám. Mm, Dobrá, Ten výklad byl velice komplexní. Eh, nicméně hovořil jste o maximálním zjednodušování. Eh, my velice vítáme toto vaše úsilí a mnohokrát děkujeme za vaši prezentaci. Jukerel Varle eh, dostane slovo. Ale ještě předtím dám slovo zástupci komise, zástupci generálního ředitelství. Prosím, můžete reagovat na prezentaci studie předtím, než my budeme reagovat. Nejdříve bychom si rádi vyslechli váš názor. Mnohokrát děkuji za udělení slova. Musím říci, že ke zprávě toho nemohu Um, mnoho říci. Ta zpráva je v podstatě správná, eh, není to eh, žádné velké překvapení. Pan Nikolajdes má eh, velice dobrou reputaci, takže nás samozřejmě nepřekvapuje, že ta zpráva je velice kvalitní. Chtěl bych stručně jenom Eh, zmínit to, zda něco spadá do pravidel pro eh, státní pomoc či nikoli. Tam je důležité, eh, zda rozhoduje členský stát, potom se jedná o státní pomoc. Bylo tomu tak už od roku 1957, protože pravidla pro státní pomoc byla ve smlouvách od samého počátku. Pokud je to Evropská unie, která rozhoduje, jak budou peníze vydávány, jaké peníze dostane která firma, potom se nejedná o státní pomoc. Ale samozřejmě je důležité, aby zde byla konzistentnost mezi tím, jakým způsobem vydává peníze EU a členské státy. Z tohoto důvodu základní principy státní pomoci jsou zohledňovány také ve chvíli, kdy komise navrhuje evropské programy. Tyto základní principy zahrnují především adicionalitu, to znamená, že výdaje by měly představovat eh, podmínky, eh, pobítky k dalším investicím. A dalším principem je takzvaný no crowding out. To znamená, že by zde nemělo docházet k vytlačování soukromých zdrojů, ale mělo by to být jakési doplnění zdrojů. A tyto základní principy jsou zohledňovány při vypracovávání evropských programů, tak abychom se vyhnuli tomu, že e, evropské programy budou e, nadržo- e, narušovat konkurenci. Pokud je o doporučení zprávy, Myslím, že komise souhlasí s tím, že pravidla musí být co nejjasnější, jak je možné toho nejlépe dosáhnout. A to je samozřejmě předmět do diskuze. Domnívám se, že návrhy pro další víceletý finanční rámec jsou dobrou příležitostí, jak se nad tím zamyslet. Děkuji. Sí. No sé si alguno de los... Nevím, jestli někteří kolegové, kteří zde jsou, eh, chtějí položit nějakou otázku. Pokud nikoli, tak eh, bych se chtěla zeptat já. Eh, chtěla bych zmínit některé své pochybnosti a říci je profesorovi. A hovořil jste o tom, že je třeba eh, nenarušovat eh, hospodářskou soutěž, nenarušovat trh. Říkal jste, že je zásadní mít jasno v tom, kdo rozhoduje co. Nicméně přesto jsme často v následující situaci. Myslím, že je to důležité především v souvislosti s tím, že se nyní hovoří o e, budoucím víceletém finanční rámci. A často dochází k tomu, že některé projekty jsou strukturované tak, že jsou určitou směsicí jsou to třeba velké projekty, které zahrnují dopravu, um, zahrnují různé dopravní uzly, přístavy, letiště a tak dále. A pokud to jsou takovéto velké projekty, je situace složitá. Činí se rozhodnutí na úrovni EU, například členské státy navrhují seznamy A takováto rozhodnutí potom mají vliv na to, jak se konstruují jednotlivé projekty, jak se staví jednotlivé části takového velkého projektu. Členské státy jsou do toho tedy zapojeny. Představme si například koridor, velký na, transevropský koridor. I když není financován čistě ze strany EU, právě se do něj zapojí také členské státy. A eh, mě by zajímalo, eh, jak to potom vypadá s pravidly týkajícími se státní pomoci u, tě, u takto eh, velkých, dlouhodobých, komplikovaných projektů. Existují zde různé možnosti financování. Vy navrhujete určité zjednodušení Zdůrazňujete to, že je potřeba, aby nedocházelo k narušování hospodářské soutěže. A mě by zajímalo, jak je možné eh, zajistit dohled nad eh, takto velkými projekty, abychom zajistili, že nedojde k narušování eh, hospodářské soutěže a přitom, aby, že se budou moci takovéto projekty realizovat. To je velice těžká otázka. protože zahrnuje celou řadu aspektů. Je pravda, že existují projekty, které jsou podobné v různých členských státech a konkurují si. Když eh, rozhoduje sám eh, členský stát, potom eh, komise uplatňuje logiku státní pomoci pokud tedy není projekt financován ze strany EU. A e, potom samozřejmě e, dochází k hledání rovnováhy e, mezi pozitivními a negativními dopady, tedy mezi ehm, vlivem podpory, pozitivním vlivem podpory a případným negativním dopadem na hospodářskou soutěž. Existují velké dopravní projekty, jak jste zmiňovala, a i u takovýchto projektů eh, ten způsob nahlížení na ně musí být stejný. Jaký je přínos pro Evropskou unii jako celek? Spadá takovýto projekt do priorit EU? Splňuje takovýto projekt nebo vyplňuje takovýto projekt nějakou mezeru v existující síti? A to všechno porovnat eh, s těmi negativními potenciálními dopady na hospodářskou soutěž. Ať už je to EU, která financuje projekt a rozhoduje komise, anebo je to členský stát, který financuje projekt a poté také rozhoduje. V principu zkrátka to uvažování o projektu je stejné. Přináší tento projekt větší přínosy, než jaké má negativní dopady, například právě narušování hospodářské soutěže. Samozřejmě, eh, ve chvíli, kdy členský stát eh, navrhne projekt, potom samozřejmě chce mít eh, co největší přínos sám pro sebe a ne pro celou EU. Já zde vidím ehm, možnost doplňování se, ale existuje zde také potenciál pro konflikt. Projekty, o kterých se rozhoduje na úrovni EU, jsou navrhovány tak, aby byly přínosem pro Evropu jako celek. A samozřejmě odlišné jsou od toho projekty, které jsou rozhodovány na úrovni členských států, ale i logika by měla být stejná. Um, distribuce přínosů potom nutně ale stejná není já si myslím, že to je přesně důvod, proč máme financování eh, na EU, protože to přináší přidanou hodnotu. Eh, přináší to přidanou hodnotu eh, navíc k rozhodnutím jednotlivých členských států. Já jsem a to možná dostatečně nezdůraznil, ale v každém případě hodnocení eh, velkých projektů, především dlouhodobých projektů, může být um, složité. Ne vždycky se podaří projekt zhodnotit správně. Eh, byli jsme svědky celé řady příkladů toho, kdy členské státy navrhly jednotlivě velké projekty, například přístavy nebo letiště, Eh, tyto projekty byly navrženy individuálně členskými státy a právě eh, proto, že byly, že tyto projekty navrhovaly jednotlivé členské státy, potom si ty projekty v dlouhodobém výhledu eh, konkurovaly. To není nic tajného. Evropský účetní dvůr v celé řadě svých zpráv poukázal na to, že tím, že neexistoval holistický pohled na tyto projekty, v různých členských státech, že kvůli nedostatku tohoto holistického, projekt, uh, holistického přístupu uh, nebyla využita celá ta, uh, nebyl využit celý ten potenciál těchto projektů. Já se ale myslím, že je to spíše otázka řízení než nějakého konfliktu mezi tím, co dělají členské státy a co dělá EU velkých složitých projektů by bylo dobré zdůrazňovat eh, více ten evropský potenciál, eh, ten evropský zájem. Všeobecně nebo spíše existuje také hodně projektů ehm, financovaných EU, kde ty eh, finance plynou přes ehm, úřady členských států. Thank you. I want to make a distinction. Bývá moje zpráva. A Dívá se především na eh, dodržování pravidel týkajících se státní pomoci. Vy jste hovořila eh, ve svém komu, aby se zabývala eh, dopadem na hospodářskou soutěž financování spravovaným na úrovni EU, možná taková studie Četní dvůr. Byly to většinou studie infrastrukturních projektů. Tam hospodářská soutěž má mnohem negativnější dopady, protože infrastruktura může být znehodnocena. Ve chvíli, kdy pracování pro výzkum a pro podniky, potom si myslím, že tam hospodářská soutěž je e, zdravá. Je dobré, aby různé projekty e, si konkurovaly při získávání peněz, protože potom ten nejlepší projekt vyhraje. A nejlepší projekt bude mít také nejlepší přínos pro Evropu jako celek a dobrá. To by mě neznepokojovalo, ale spíše by mě znepokojovaly zdroje, které jdou um, do různých konkurujících si infrastruktur, protože tam uh, existuje velký potenciál pro um, neefektivní využití zdrojů. A, um, že vy jste se ptala trochu na něco jiného, než eh, čím já jsem se zabýval ve své zprávě. Jsou to dvě různé věci. Nevím, jestli eh, nějaký kolega se hlásí o slovo, pokud nikoli, potom bych požádal zástupce eh, generálního ředitelství o, aby se vyjádřilo k té kazuistice. Ehm, aby se generální ředitelství vyjádřilo k tomu, co shledal Evropský účetní dvůr, pokud jde o státní pomoc a e, velké infrastrukturní projekty. Že mě by... E, někdy existují projekty, které mají různé zdroje financování Nicméně eh, principy, které se na to aplikují eh, ze strany členských států, jsou eh, principy, principy podobné, které využívá komise, když vybírá projekty v rámci TNT nebo Connecting Europe. A jde zde o transparentnost, ehm, jde, jde o to, aby existovala jasná kritéria pro výběr projektů, a dále relevantnost projektů, a přiměřenost nástrojů. Rozlišuje se zde ehm, ty projekty, ty jednotlivé části projektu musí dodržovat e, principy e, stanové. Každé euro, které získá nějaký e, komerční projekt, každé toto euro má dopad na hospodářskou soutěž. Je samozřejmě důležité omezit tento dopad a je nutné zajistit, aby tento dopad byl více než vyvážen pozitivním dopadem daného projektu. To je způsob, jak my přistupujeme k projektům, především k velkým složitým projektům. Děkuji. Eh, chtěla jsem se ještě zeptat, eh, v některých případech jsme byli svědky toho, že eh, vlády rozhodují o tom, zda bude realizován nějaký projekt, je to tedy rozhodnutí na národní úrovni. Týká se to například eh, propoje, eh, propojení Evropy, Connecting eh, Europe a dalších fondů. Rozhodnutí tedy padá na národní úrovni a využívá se zde evropských fondů. Komise bude financovat prostřednictvím vlády a Ehm, část se bude financovat z evropských eh, zdrojů. Existuje zde možnost, aby komise řekla například, ehm, eh, existují nějaké dva projekty na národní úrovni v různých členských státech, které si konkurují. Eh, je třeba, aby komise zde měla možnost zasáhnout. Často to jsou projekty, které jsou spolufinancovány státem. Aby komise do toho rozhodování eh, zasahovala, nebo eh, jestli je lepší, aby ta rozhodnutí byla pouze na eh, členských státech? No, I think this is in fact exactly our... Přesně tohle je naše úloha. neleží nám na srdci ani tolik opat, nebo tabulky, eh, co již jsou takové eh, eh, v obecné pokyny pro oblast infrastruktury. Jedna pro letišních infrastrukturních sítí, tam to má vždycky 65 stránek, kde se snažíme členským státům a dalším zájemcům vysvětlit, jak se státní pomoc uplatňuje v tomto sektoru, nebo ta pravidla pro ní uplatňují jestli vůbec jde o pomoc, pokud se jedná o výdělečnou činnost, jestli ta pravidla, pokud to například spadá pod blokovou výjimku, tak se nás členské státy nemusí obracet. A samozřejmě ten přezraniční efekt má tady důležitou úlohu. Například, když se podíváme na podporu pro letiště, tak se zabýváme spárovými oblastmi. Jestli v té spárové oblasti letiště protože to má velký dopad na hospodářskou soutěž eh, oproti situaci, eh, kdy ve spadové oblasti nic jiného není. Potom samozřejmě tam ten veřejný zájem na, takový, na takové podpoře je mnohem eh, vyšší, než když máte za rohem jiné letiště. Takže ten přeshraniční eh, dopad, veřejný zájem, nezbytnost podpory projekty, jestli potřebují povolení k eh, státní pomoci a za jakých podmínek jej dostanou, pokud rok eh, Velká Británie opustí Evropskou unii. Víme, že v budoucnosti Evropská unie se bude muset mnohem více než v minulosti. Jestli si myslíte, na základě toho, co jsme právě eh, probrali, pokračovat, můžeme pokračovat eh, tak jako v minulosti. Nevyžaduje hm, důsledku nějakou změnu v našem přístupu a jaká změna by to mohla být. Já se obávám, že to je otázka, eh, která je tak trochu nad rámec mého ranku, protože je to otázka velice politická před dvěma relevantní, ale tam kontrola státní pomoci není relevantní, protože když hovoříme o azylu, migraci, bezpečnosti, všech těchto věcech, tak to pro nás je eh, neekonomické povahy. Takže ať už se eh, tohle podpoří eh, jakkoliv ze strany členských států nebo z evropského rozpočtu, tak to jde mimo mm, naši pravomoc a mm, naši kontrolu. Tady státy. relevantní. Pokud členské státy například by se eh, rozhodly podpořit jednu nebo druhou firmu eh, k investicím do nových technologií, pokud jeden členský stát eh, bude podporovat jednu firmu eh, ve výzkumu, eh, kterou dělá a jiné, které už jsou pokryté a kde vidíme hm, tedy minimální důvod pro podporu a oblasti, eh, které nejsou pokryté vysokorychlostním připojením. Profesor. Pane profesor, máte slovo? In my experience. <clears throat> Pokud já vím, já tady budu hájit komisi. Komise samozřejmě by se tady uhájila sama. A ručně, ale pokud přijmete můj hlas jako nestraný, tak já jsem zatím narazil na případ, kde by uplatnění pravidel státní pomoci eh, eh, poškodilo členský stát. Logika státní pomoci je velice jednoduchá. Eh, souvisí to s celou eh, řadou eh, jednoduchých zdánlivě, ale v praxi těžkých otázek. Jestli jsou tam nějaké úspory, přínosy, jestli trh sám o sobě sáhne žádoucích výsledků a proto je třeba zasáhnout. Pokud ta odpověď je ano, tak myslím, že komise velice často nebo téměř vždycky řekne ano, tady je povod důvoda. Eh, setkal jsem se s řadou případů, kdy se členské státy domnívají, že je pravidla o státní pomoci znevýhodnila. Ale eh, v praxi jsem žádný takový příklad neviděl. Si supongo también tendremos alguna, digamos, alguna... Předpokládám, že se k tomu ještě... Já bych se chtěla jenom zeptat eh, ředitele, zda s ohledem na zjednodušování a víceletý finanční rámec. A mám na mysli především eh, zjednodušování pro a tak dále. Zajímalo by mě, zda to zjednodušování může skutečně eh, pomoci, protože zde vidíme určité komplikace probíhá intenzivní eh, diskuse, pokud je o programu eh, nových pravidel, eh, nejenom těch odvětových pravidel, ale také obecně. A budeme muset učinit rozhodnutí, pokud jde o jednotlivé programy, pokud jde o víceletý finanční rámec, Eh, zda například učinit pravidla pro státní eh, pomoc eh, přísnějšími tak, aby v podstatě tím filtrem nikdo pravi, nezákonně neprošel. Pro jednotlivé programy komise zatím nepředstavila. 18. dubna, myslím, naše komisařka paní Vestager navštívila Evropský parlament při příležitosti výroční zprávy o hospodářské soutěži a už tam uvedla, že v současné době vnitřně nestála v cestě, pokud jiná pravidla zajistí, že bude stačit velmi lehká kontrola. Zejména v oblastech, kde hovoříme o spojení evropských prostředků a prostředků, eh, které jsou od členských států. Nicméně pořád o tom vedeme vnitřní para cerrar, no sé si el, eh, el profesor querría. Na závěr nevím, jestli ještě pan profesor nám chce dát nějaké mhm. doporučení. Opravdu jenom moje osobní preference. Sí, creo que no es usted el único que... <laughs> Pero el... Myslím, že nejste jediný, kdo to tak vidí, ale eh, to, co jsme tak slyšeli, vypadá spíše na opačnou tendenci. Myslím ale, že nejste jediný, kdo by chtěl přísnější pravidla. A doufejme, že komise odvede dobrou práci v této oblasti. A zdá se, že někdo další se nehlásí o slovo a tak můžeme přejít k dalšímu bodu. Děkujeme panu profesorovi a děkujeme řediteli, kteří nám pomohli v této diskusi. Myslím, že nás čeká ještě dlouhá diskuze v nadcházejícím roce o evropském financování. Víme, že eh, je zde celá řada věcí, které bude nutné ještě vyjasnit, eh, především pro příjemce. A také samozřejmě my, kteří kontrolujeme rozpočet, chceme, aby pravidla byla co nejjednodušší. Mnohokrát eh, děkujeme za to, co jste nám řekli. Myslím, že 25. se uvidíme znovu. A nyní se dostáváme k bodu číslo 4, a to je prezentace studie, kterou jsme jako výbor zadali. Je to studie o zajištění vytváření vysoce kvalitních pracovních míst prostřednictvím programů financování EU. A v tomto výboru jsme měli celou řadu slyšení, byla provedena řada studií a soustředili jsme se na to, jak programy jako třeba Horizont 2020 mohou dosáhnout dobrých výsledků a jak mohou mít pozitivní dopad, pokud jde o zaměstnatelnost a zaměstnanost. Existují eh, také další programy, eh, které mají za cíl vytvořit pracovní místa a, nebo zachovat a pracovní místa. A některé další programy nebyly tak viditelné a příjemci o nich nevěděli. A jde nám o to, aby osvědčené postupy programu Horizont 2020 byly přeneseny také do dalších programů, které se soustředí na zaměstnanost. Máme zde mezi námi autory studie, a tuto studii jste obdrželi. A myslím, že nyní můžeme přejít eh, k prezentaci. Je zde paní eh, Joana Hoffman. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji mnoho Anti-Europe, což je politická výzkumná organizace spolupracovala jsem s celou řadou kolegů, někteří jsou zde se mnou, na této studii na téma zajištění vytváření vysoce kvalitních pracovních míst. A dnes je mi velkou ctí podělit se s vámi o některá klíčová zjištění naší studie, o některé závěry. Jsou naprosto integrální ve strategii EU 2020, která zdůrazňuje inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst. To chci zdůraznit. Je několik eh, unijních nástrojů a fondů, které podporují implementaci této strategie, ale co je zajímavé, Neví se toho hodně o to. Nás tato studie tak zaujala, protože ne mnoho lidí před Evropským parlamentem se na tuto otázku ptalo, tedy jak jsou ty, členské, jsou ty evropské fondy výkonné co do vytváření vysoce kvalitních pracovních míst. Měli jsme trojí cíle této studii. Měli jsme analyzovat čtyři změní se globalizace, co se týká jejich kapacity vytvářet kvalitní pracovní místa, Chci zdůraznit slova potenciál a kapacita, protože jejich schopnost eh, vytvářet kvalitní pracovní místa se liší. Rovněž jsme se zaměřovali na to, jak eh, výkonné ty fondy v reálu také byly. V Pracovních místa jejich kvalitu můžeme měřit napříč širokým portfoliem eh, finančních nástrojů a rámců EU. A za třetí, bylo naším úkolem identifikovat určité klíčové charakteristiky, které mohou usnadňovat, zvýšit eh, kvalitu pracovních míst a tvo- A dokonce existují různé interpretace tohoto konceptu. Abychom si stanovili nějaký společný základ pro jakékoliv porovnávání mezi vybranými fondy, přebrali jsme definici kvality pracovního místa Eurofund a čtyři rozměry, které obsahuje. Tedy jaká je kvalita těch kontraktuálních, toho kontraktuálního aranžmá. Dále, kvalita té práce jako takové, to znamená využívání eh, dovedností, možnost rozhodování, prostředí a intenzita práce. A nakonec eh, kvalita pracovní doby. Žádná práce v podstatě neplní všechna čtyři kritéria velice dobře. Vždy to je něco za něco. Takže ty, eh, ta pracovní místa, která jsou na tom dobře z hlediska příjmu, jsou omezená třeba z hlediska intenzity práce. Takže to je něco, na co bychom měli všichni pamatovat zpět a stručně si představit ty čtyři fondy, které jsme v té studii analyzovali. Proč? Protože tyto vybrané evropské fondy velice výrazně v rámci svých stanovených cílů a v rámci svých příjemců a účastníků financování, které nabízejí. Možná největší rozdíly vidíme mezi Horizontem 2020 a třemi zbylými fondy. Je to hlavně proto, že Horizont 2020 se zdá funguje jaksi na poptávkové straně pracovních. Z hlediska rozpočtu můžeme také eh, porovnávat třeba Horizon 2020 a ESF, protože eh, to portfolio disponibilního rozpočtu je porovnatelné, ale možná je ještě zajímavější porovnávat ESF a e, Evropskou iniciativu pro zaměstnance. jsme pak zjistili, že evropské fondy mohou podporovat tvorbu pracovních míst a jejich kvalitu různými způsoby. Zaměřili jsme se na zakládající nařízení těchto fondů a je velice důležité zmínit, e, že ty fondy nemohou dělat více, než pro co byly vytvořeny. Tímto porovnáním jsme pracovní místa, zachovávat je a to zejména v oblasti biznisu a akademie. Nicméně ty tři zbývající fondy, tedy Evropský sociální fond, Iniciativa pro zaměstnanost mladých a Globalizační fond, ty se nenutně zaměřují na tvorbu pracovních míst jako takovou. Místo toho prosazují získat práci, získat kvalifikace, čímž jim usnadní najít pracovní místo. Iniciativa pro mladé, to je de facto skoro replika sociálního fondu s tou výjimkou, že e, základním cílem je i nadále orientovat, orientován na reintegraci do udržitelného rozvoje. Velice důležité u těch třech fondů je zmínit, že ať jsou ta místa, která podporují nová nebo již stávající, je to vlastně takové druhotné pro ty fondy. Pro ně je tvorbu pracovních míst různý. Zjistili jsme, eh, že aspekt tvorby pracovních míst je snad nejsilnější v horizontu 2020. A zejména eh, on a jeho předchůdce vytvářeli nová pracovní místa v Evropě. Zejména zjistili jsme eh, určité omezené příklady, můžeme říci, že se odhaduje, že Horizont 2020 předpokládáme, že podpoří více než 2 miliony pracovních míst mezi lety 2014 a 2030. Na druhou stranu zaměstnání, protože eh, těch více než 800 tisíc účastníků už bylo zaměstnaných poté, co opustili ty projekty podporované z ESF a po šesti měsících víc než 200 tisíc těch osob bylo stále z 20. To je založeno na ekonomickém modelu. Data z ESF to je na základě zpráv členských států. Teď se dostaneme k otázce kvality pracovních míst. To je velice zajímavá otázka, ale je to také ta, kterou lze pou, popsat pouze jako Nemáme však dost důkazů ohledně kvality pracovních míst v případě ESF. Nebyl dostatek důkazů totiž na úrovni EU. Nicméně eh, takové důkazy lze dohledat na úrovni jednotlivých členských států a regionů. K příkladům se dostanu. Snad větší objem informací důkazního materiálu ohledně kvality pracovních míst, ale ještě to bude chvíli trvat. Proč? protože v doložkách o zakládání eh, YEI je požadavek na členské státy a dáváme, že důkazy se budou hromadit, zatím však k dispozici nejsou. A co se týká globalizačního fondu, opět eh, evaluace výhledu v práci a vnímání účastníků Eh, určité důkazy v tomto smyslu máme, ale opět je jich velmi, velmi. Tento konkrétní fond zlepšuje dlouhodobou pracovní jistotu a kariérní postup, eh, zejména u výzkumníků, kteří jsou příjemci prostředků, rovněž jim to pomáhá získávat kvalifikace, školení a nové znalosti a pomáhá jim s osobnostním rozvojem, eh, tedy všechno těch výzkumníků, osob účastnících se činnosti ESF tedy těch, kteří získali pracovní místo. A v té studii se zjistilo, že kvalita práce se liší, ale velice často je stále nízká. Ovšem zajímavé je, že v tomto příkladu vidíme, že je možné přeskoumávat různé rozměry jak si rucovního místa, kde se ukázalo, že jen pouze některé kontrakty jsou permanentní, jiné jsou na dobu určitou, jsou tam různé smlouvy na nula hodin a tak dále, že příjmy osob, které byly zaměstnány na základě participace v ESF, jsou nízké, jen těsně nad minimálním příjmem, minimálním musel pracovat na směny, a to není nutně považováno za ideální pracovní prostředí. Nicméně musíme zmínit, že 89 respondentů účastnících se dané studie bylo spokojeno celkově vzato se svými pracovními hovor. Jde o účastníka ESF, který byl požádán, aby se účastnil průzkumu, co se s nimi stalo poté, co se ho ptali na to, jaký má plat, v případě tohoto účastníka ten plat byl velice nízký. Jaké byly pracovní podmínky a tak dále, bylo, eh, jak měla život. Že to bylo to nejlepší, co se mu kdy stalo. Takže to je, prosím pěkně, jeden příběh, velice individualizovaný případ, ale ukazuje. Takže eh, my si často myslíme, že eh, jaksi kvalita pracovního místa je velice relativní. To, co pro nás není ideální, je pro jiné naprosto, tak mohu říci se používá ekonometrická metodika nebo různé podobné odhady, aby se jaksi vypracoval ten aspekt tvorby pracovní. Více podrobností o různých aspektech a dimenzích kvality práce. Co se týká výsledných indikátorů u některých fondů, programů, omezenější co do té možnosti skutečně něco popsat objektivně. Dovolte mi říci pár slov k našim závěrům a doporučením. Zaměřím se zejména na klíčové aspekty. Zjistili jsme, že kvalita pracovní práce by mohla být i lépe začleněna do zakládajících nařízení evropských fondů. Nicméně e, jsou zde určité jaksi protiváhy. Naše možnosti zkrátka závisí na úrovni ambicí. Takže na podporování implementátorů, příjemců těch programů fondů je jaksi to nejzákladnější. To se de facto už teď děje. Když bychom se pak posunuli na vyšší úroveň, tak nejde pouze o zdůraznění významu kvality pracovního místa, ale možná i zavedení nějakých nezávazných doporučení nebo na ty aspekt, aspekty, které by měly být v rámci případných budoucích studií při přeskoumávání kvality pracovních míst zkoumány. A nakonec ta nejvyšší možná úroveň by bylo zavedení doložek, která by, které by byly podobné, jako je tomu v té iniciativě pro... a aby byla Evropská komise informována o zjištěních takové kontroly. Rovněž je velice důležitá, podle mě velice validní otázka, zda všechny evropské fondy musí podporovat pracovní místa, musí je vytvářet, nebo Možná ta otázka by měla stát jinak. Zda synergie mezi jednotlivými fondy a programy by bylo možné lépe využívat? A říkám to proto, že když se podíváte na tu nejvyšší úroveň evropských fondů, tak eh, možná, že to na tom snímku nevidíte, ale eh, pak v kopii té zprávy ten diagram máte větší. Je potřeba přivést tu poptávkovou stranu, eh, to je to nalevo na tom snímku, lépe a lépe to zharmonizovat s tou nabídkovou stránkou, to je to vpravo, kde se podporuje trh práce a pracovní síla. Je potřeba zajistit, aby oba, ty, jak ty poptávkové, tak ty nabídkové nástroje, eh, zajistili, že eh, nová a existující pracovní místa budou lépe harmonizována s lidmi, kteří jsou k dispozici na trhu práce a hledají práci. Rovněž je potřeba harmonizovat měření kontroly napříč evropskými fondy, ačkoliv to je možná způsob, jak o tom uvažují výzkumníci. Uvědomujeme si, že již teď probíhá určitá snaha na úrovni komise a jiných, různých jiných for, aby se zajistilo, že data budou kompletnější a že budeme mít vyšší míru komparability eh, dat napříč jednotlivými fondy. Víme, že komise i členské státy se v tomto smyslu hodně snaží. Nicméně myslíme si, že je zde nadále prostor pro zlepšení. Když budeme mít robustnější důkazy o dopadech fondů na aspekty zaměstnanosti, například, eh, že bychom více používali dopadové evaluace a související metodiku, abychom eh, lépe izolovali eh, aspekt dopadu na zaměstnanost jednotlivých fondů, to by nám samozřejmě také pomohlo vytvořit robustnější eh, penzum důkazů vztahu mezi eh, jaksi eh, pracovními místy, jejich kvalitou a jejich tvorbou. To je z mé strany vše. Těším se na otázky. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Je zde skutečně hodně myšlenek a hodně nových věcí. Je jasné, že zde nejsou dostatečně synergie mezi jednotlivými fondy. Pan kolega Zdechovský se hlásil o slovo. Děkuji, paní předsedající. Já mám několik takových konkrétních otázek, které mě napadaly při vaší i i řada těch míst nevznikla na základě toho, že prostě v té ekonomice probíhají určité změny. Vzniky a já bych chtěl vědět, jak třeba vypadaly ty otázky, protože mě to um, neskutečně zajímá, protože z toho, co tam, kdy budou ty důkazy, kdy budeme mít e, vlastně jednoznačně daný, jaký byl efekt. Čtvrtá otázka bylo 84. Já vím, co který fond jakoby znamená. Opravdu jsem se pohyboval deset let v podnikatelském prostředí, V studii nenašel, co přesně má Evropská unie udělat pro to, aby třeba ty synergie nebo bych řekl eh, to propojení. Náka nerozmluvena. <laughs> Mnohokrát děkuji. Já bych chtěla poděkovat za prezentaci. Jedna věc mě hodně zaujala. Samost pracovních míst, to je naprosto zásadní bod. A my bychom chtěli vědět, jakým způsobem můžeme vidět e, nebo zjistit výsledky, kde jsou právě e, ty e, důkazy, jak říkala na životy lidí. A další věc, během pre- prezentace jste poukazovala na to, že program Horizont 2020 se soustředil na poptávku, zatímco Myslíte si, že by bylo smysluplné snažit se vytvořit programy, které by měly obě ty stránky, tak aby to bylo trochu vyrovnanější, tak aby zde nebyla pouze nabídka, protože e, ta nutní. Děkuji vám e, za e, celou řadu otázek a pokusím se na ně odpovědět, možná ne v tom přesném pořádí, ale na všechny. Začnu s tou metodikou, to je důležitá otázka a opravdu jsem to v prezentaci nezmiňovala. Ještě než eh, vysvětlím metodiku, zopakuji, co bylo eh, účelem studie, protože tady je možná drobné porozumění. My jsme dostali za úkol eh, podívat se na doklady u těch čtyřech zvolených fondů o tom, jaká pracovní místa a jak kvalitní byla vytvořena v souvislosti s těmito fondy. Naše studie se tedy nepokoušela posoudit dopad eh, eh, evropských eh, fondů šířej. To by bylo mnohem větší věc. Naše studie spíše tak měla zmapovat terén a rozsah, abychom zjistili, jaké doklady jsou z snažili se je pozbírat a Evropskému parlamentu dali eh, určité východisko pro debatu eh, o eh, vytváření pracovních míst, zejména těch kvalitních v EU. Pokud jde o metodiku, naše studie zejména vycházela z kvalitativního výzkumu. Udělali jsme dva typy dokumentárního přeskumu. Za prvé jsme se zabývali dokumenty Eh, k evropským fondům, to znamená těch eh, eh, nařízeními o financování, potom jakýmikoliv hodnotícími dokumenty, posudky, hodnoceními na evropské úrovni, ale také na národní úrovni. Nicméně na národní úrovni, zejména pokud to strukturální fondy. Tam je to mnohem širší. Opět by to šlo nad rámec naší studie udělat nějaké komplexní eh, posouzení dokladů eh, ze členských států na regionální úrovni. Zabývali jsme se tedy eh, pouze vybraným počtem zemí, kde jsme čekali, že můžeme nalézt nějaké doklady k tvorbě pracovních míst a jejich kvalitě. Druhý typ dokumentárního přeskumu se, jsme se zaměřili na tedy akademické Eh, studie o tvorbě a kvalitě pracovních míst na základě eh, studie eh, pro evropský pohovorů s různými zainteresovanými stranami na evropské i národní úrovni. A zabývali jsme se také řadou příkladů. Nebylo naším cílem nebo celkovým účelem posoudit dopad fondu protože taková metodika by nám nestačila v žádném případě. Potom k, tě, eh, k těm hm, dalším otázkám. Jestli je možné, aby eh, lepší pracovní místa by bývala, byla vytvořena bez evropských eh, prostředků? Hm, všichni víme, že jsou tady administrativní problémy s implementací těch fondů. A mojí odpovědí je nevím, protože Nemáme eh, doklady o tvorbě pracovních míst na národní úrovni, abychom to mohli srovnávat s evropskou úrovní. A představovat si, že bez zásahu evropských fondů eh, by to bylo obtížné, no tak to my si myslíme a naše studie doporučuje, protože my prosazujeme eh, Eh, posouzení dopadů eh, na eh, základě fakt. zkoušet se zabývat tím, co by se bývalo stalo bez zásahu fondu Posouzení dopadů na základě fakt. zkoušet se zabývat tím, co by se bývalo stalo bez zásahu fondu, Jestli by ta pracovní místa bývala nevznikla tak jako tak bez evropského financování. Jsou některé takovéhle eh, kontrafaktuální studie eh, od Evropské komise eh, no, a někdy i zadané Evropským parlamentem. Hm. Někdy fungují i na národní a regionální úrovni. Žel, nemůžu vám odpovědět na vaši otázku. Není jich dost. Pokud je o tu další otázku, jestli se pracovní místa tvoří kvůli vývoji v ekonomice, jestli jsem to pochopila správně, nebo díky financování eh, z EU. To tak to eh, čím to lze dokázat. Já si myslím, že eh, určité doklady lze nalézt té zprávě. Je tam víc příkladů, které bych doporučila ke studiu. Buď to pochází ze studií na evropské úrovni nebo na národní úrovni, ale mějte prosím na paměti, že to je celou evropskou 28 a přehodnotit, co je vlastně k dispozici, protože naše eh, studie byla příliš malá na to, aby se to dalo udělat komplexně. Nicméně něco takového by bylo eh, příležitostí a Evropská komise už nad tím, se už nad tím zamýšlí, že v rámci tedy jde o otázku k těm uvedeným číslům v prezentaci, zejména se si myslím tady na eh, těch 89%, kteří byli stále spokojeni a odkud jsme vzali to číslo a to, s čím byli přesně spokojeni. Tohle číslo je poměrně robustní studie. Myslím, že to bylo založeno na nějakých dvou tisících účastnících. To byl velký náhodný reprezentativní vzorek účastníků ESF. Někteří našli práci, někteří ne. A pokud je o tu konkrétní, takhle bylo sformulované ohledně, eh, tam se zjištali na eh, spokojenost s pracovními podmínkami eh, v té dané chvíli. A potom asi nejdůležitější otázka k upřesnění těch synergií mezi fondů. To je, myslím, velice dobrá připomínka. Kladla otázku, proč srovnáváme Horizon 2020 s Evropským sociálním fondem. A to je otázka, o které bychom se bývali rádi pobavili, protože Některé jiné fondy a nástroje by eh, se tak nabízely mnohem lépe k srovnání, k tomu, abychom ukázali eh, skupiny na vysoké úrovni pro Horizont 2020 a pro a, a budoucí e, v rámcové výzkum. Mm, obávám se, že tyto úspěchy Horizontu 2020 e, jsou často daleko od e, jednotlivců. A děláme ale hodně věcí. Generální ředitelství má na komunikací, která není tak faktická, ale mnohem více emotivní. Ale taková je zkrátka dnešní doba zvažujeme rovnováhu a také Eh, můžeme získávat informace eh, z makroekonomických eh, modelů. To nepředstavuje zatížení. Synergie mezi fondy je něco, co také efektivně využíváme. Mnohokrát děkuji za tuto zprávu. Pokud je o synergie, vím, že tam je ještě hodně práce. Zde nejde jenom o evropskou úroveň, ale také o národní úroveň a místní úroveň. Takže to je všechno z mé strany. Mnohokrát děkuji, paní Sepp. Máte slovo? Je suis la directrice d'investissement de la DG Emploi faisant fonction. Paní předsedkyně, já jsem eh, ředitelkou pro investice eh, v našem generálním ředitelství. Víte, že v rámci vítětého finančního rámce se snažíme ehm, dosáhnout synergií mezi eh, jednotlivými programy, ale ne, nebudou zde synergie s horizontem 2020, protože naše mise je naprosto odlišná. Samozřejmě bereme tuto studii na vědomí a souhlasíme s celou řadou závěrů, pokud jde o kvalitu pracovních míst. Je velice těžké získat odpovídající indikátory, protože jednotlivé členské státy jsou velice odlišné. Když se podíváme na nedávnou studii, která byla zveřejněna o a deficitních pracovních místech a nadbytečných pracovních místech. V Existují zde eh, velké rozdíly, ty deficitní pracovní místa eh, jsou eh, většinou dobře placená, jsou to ale také často náročná pracovní místa, jako jsou třeba zdravotnická pracovní místa, místa ve stavebnictví a tak dále. Tam často není velice atraktivní poměr kvalita a náročnost nebo ohodnocení a náročnost. A pokud se fondy budou soustředit pouze na kvalitu práce, potom se nám nebude eh, dářit eh, hledat pracovní místa pro ty eh, nejméně vzdělané. Já jsem byla ale překvapena tou mírou spokojenosti. Když má člověk problém dlouho nalézt pracovní místo, potom to, že najde pracovní místo, je v podstatě už úspěch, i když te, ta práce jako taková není až tak atraktivní, ale lidé jsou zkrátka rádi, že práci konečně najdou. Dále eh, zde bylo zmíněno to, že ty tři fondy se snaží spíše investovat do lidského kapitálu, eh, než eh, vytvářet pracovní místa. A já si myslím, že to je třeba mít na paměti. Ehm, zabýváme se zaměstnavatelností lidí, především těch, kteří mají problémy nalézt pracovní místo. A já jsem z oblasti eh, výzkumu a eh, já chápu, eh, že vy se snažíte komunikovat fakticky. Já Zároveň jsem v minulosti byla auditorkou a naprosto chápu věčně pochybujícího Tomáše. Je potřeba mít důkazy, ale hodnocení trvá velice dlouho. Máme obrovské komplexní soubory eh, dat, které je těžké vyhodnotit. A když eh, jsem eh, zde začala pracovat, chtěla jsem mít jasné údaje. Myslím, že je to ale trochu jako v medicíně, když testujete lék versus placebo, dáte někomu lék a někomu placebo. ale eh, myslím si, že problém nastává ve chvíli, kdy eh, řeknete někomu, eh, polovině tedy pomůžeme a polovině nepomůžeme. A pokud jde o schopnost přesvědčovat, já jsem osobně přesvědčená o tom, že je důležité držet se toho faktického přístupu. Očekáváme informace od členských států do konce tohoto roku a na základě těchto informací získáme lepší přehled o efektivitě fondů. Zlepšili jsme kritéria kvality, tak abychom monitorovali vývoj. Sledujeme situaci mladých lidí po 6, 18 a 24 měsících, po té, co odejdou z programu, tak abychom eh, měli informace o udržitelnosti. Nevím, jestli ještě nějací kolegové se hlásí o slovo. Já se domnívám, že tato studie v každém případě má velice zajímavé prvky. A jsou to věci, které jsou velice zajímavé pro nás jako členy výboru pro rozpočtovou kontrolu. Je pro nás zásadní, do jaké míry dobrá praxe eh, z jedné oblasti by bylo, by, jak, jak by bylo možné využít tuto dobrou praxi Um, v jiných oblastech uh, nebo u jiných uh, fondů. Informace, které máme k dispozici, poukazují na to, že je pozitivní existují jiné programy, které nejsou tak viditelné, i když mají pozitivní vliv na zaměstnatelnost a pomáhají lidem nalézt práci. Jedná se o sociální fond nebo záruku pro mladé. Lepší praxe z jednoho programu v jiných programech. Například tisíc eur pro eh, někoho, kdo dostane eh, stipendium těchto tisíc euro vnímá daní člověk jako úspěch. Um, zatímco tisíc euro z jiného fondu eh, třeba až tak pozitivně eh, u lidí vnímáno není. A tak je třeba využít této nejlepší praxe z úspěšných programů, a tak abychom tuto úspěšnost přenesli také do dalších programů a zvýšili zaměstnatelnost. Nejde o to, že někdo velice pozitivně, eh, někdo až ne tak pozitivně. Takže já si myslím, že to je pro nás něco, nad čím eh, se můžeme zamyslet a na co bychom měli myslet eh, také při budoucích diskuzích. V každém případě bude dobré zamyslet se nad tím komise za jejich vstupy. A nyní má slovo pan Sarvama, předám mu předsednický, předsednictví k dalšímu bodu. Yes, good afternoon on my behalf. Uh, Dobré odpoledne vám popřeji sám za sebe. Jsem velice rád, že mohu uh, vykonávat tuto funkci. Nám už bývá dnes jenom jeden bod k udělení absolutoria za rok 2017 pomoc EU Myanmaru. A já rovnou uh, dám slovo k představení této zprávy příslušné odpovědné člence účetního dvora Betyně. Děkuji, pane předsedo, dámy a, a pánové, děkujeme vám za možnost vám představit zvláštní zprávu o, pomoci EU e, Myanmaru. Myanmar e, e, prochází politickým a hospodářskou transformací od roku 2011, od nástupu civilní vlády. Eh, populace je složena z eh, řady etnických eh, skupin, během nich, mezi nimiž probíhá některými občanská válka a jsou tam dlouho, dlouho se táhnoucí mezi náboženská napětí EU v dubnu 2012 zrušila sankce a v roce 2013, do roku 2013 byla zrušila úplně všechny sankce, kromě zbraňového embarga. EU e, přidělila více než 1 miliardu eur na leta 2007 až 2020, zejména k e, tedy v rámci bilaterálních, regionálních a tematických e, nástrojů. Tyto prostředky byly v přímé i nepřímé zprávě. My jsme se zaměřili na výdaje v letech 2012 až 16 financované v rámci eh, nástroje pro eh, rozvojovou spolupráci a proto jsme se nezabývali eh, znovu obdobím obnoveného násilí proti Rohingyům v Rakajnu. Na co jsme se přesně zaměřili? Naším cílem bylo posoudit, jestli posouzení, jestli podpora EU Myanmaru byla efektivní. Zaměřili jsme se na to, jestli e SVČ a komise dobře eh, podporovali eh, tedy dobře eh, stanovené, podpořili dobře stanovené rozvojové priority. Jestli komise řádně řídila tento, tuto rozvojovou pomoc a jestli to dosáhlo svých cílů. My jsme zjistili, že ta podpora EU byla částečně efektivní. Evropská úroveň hrála důležitou eh, vůči roli při eh, podpoře rozvojových priorit a dala eh, do země zásadní prostředky. EU aktivně zareagovala na potřeby této země v obtížném kontextu, kdy je institucionální eh, mm, uspořádání, pokrok s mírovým procesem i eh, další institucionální reformy byly nejisté. Eh, řešily se potřeby té země, ale volba těch rozvojových priorit nebyla dostatečně cílená. Zjistili jsme, že rozhodnutí komise zaměřit se na čtyři sektory nesouvisí s, nebo není v eh, souladu s agendou pro změny eh, dříve přijatou a dále, eh, že se zde nepřeklínáme s prioritami v rámci té dané země. Například se zde nemobilizovaly dostatečné prostředky podle příslušných priorit, i když ta země řekla, že to je pro ní prioritní. Také jsme zjistili obecně, že ty v akce jsou uspokojivé komise eh, vytvořila, eh, tedy eh, zvolila rozumnou moralitu pomoci, nicméně úpravy pomoci nebyly dostatečně, tedy prostředků hm, přidaných nebo přidělených na, do určitých oblastí nebyly dostatečně vysvětlené. Komise měla přímé smluvní partnery. To Eh, snížilo eh, transparentnost výběrových řízení a také ohrozilo nákladovou efektivitu těch projektů. Pokud jde o dosažení eh, cílu projektu, tak to bylo různorodé. Jenom polovina dosáhla dostatečných výsledků, zejména vzhledem k průtahům s implementací. Nemohli jsme tedy posoudit udržitelnost výsledků alespoň u poloviny projektu. Co tedy doporučujeme? případu států Kašin a Rakajn. Je škoda, že jsme čekali až na prosinec 2016, než proběhl program výměny informací mezi oběma generálními ředitelstvími. Komise měla takovýto společný implementační plán nouzové pomoci a pro rehabilitaci a rozvoj v dlouhodobě krizí zasažených regionech přičemž to přímo platí eh, pro krizi Rohingů. Je naprosto nepochopitelné, že většina toho mírového fondu nešla do státu Rakhine, jak eh, jako říká EUD. Eh, e já si také myslím, že to byla promeškaná příležitost pro tento velice zranitelný region. Prosil bych pro tom komisi, aby rozšířila působnost tohoto fondu, aby zahrnoval i stát Rakhine. Je jasné, že evropská pomoc pro Myanmar by neměla být hodnocena pouze z hlediska krize Rohingů. A proto mi dovolte zmínit několik obecnějších bodů z této zvláštní zprávy. Na rozdíl od EUD si nemyslím, že se komise měla zaměřit na omezený počet prioritních sektorů rozvoj venkova, vzdělávání, zpráva věcí veřejných, konsolidace míru. To jsou čtyři sektory, které jsou podle mě všechny prioritní a představují výrazné a, a vyžadují výrazné navýšení prostředků pomoci z EU. Podle mě, kdyby došlo k navýšení prostředků, mohli bychom pokrýt více než jen ty dva prioritní sektory. Do budoucna si myslím, že by koby se měla lépe opodstatňovat e, objemy peněz dávané jednotlivým prioritním sektorům. A to tak, abychom ty priority mohli lépe implementovat, e, včetně tedy Barmy a Myanmaru. Myslím si, že EU by se měla e, rychle zaměřit na navýšení spolupráce v terénu s mezinárodními partnery, tak, aby e, vylepšila poměr nákladů a přínosů takovéto, takovéto pomoci. Za druhé je potřeba zlepšit řízení zprávu projektů tak, aby se zajistilo, že Eh, Evropská unie bude působit na vysokoprofilové úrovni a za třetí musí zajistit lepší následné kroky pro projekty a jejich implementace. Tolik tedy eh, mé schrnutí doporučení, které připravuji ve svém pracovním dokumentu, který bude zveřejněn v příštích týdnech. Děkuji vám. Děkuji, pane Parňo. Teď tedy velice stručně stínoví zpravodajové. Eh, jako první a asi i poslední bude pan Celer, pokud tady nepřijde někdo další. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také par, panu Parňo za jeho návrh, tedy k té zprávě, která bude ještě zpracována. Bohužel eh, situace v Myanmaru není taková, aby se dala schrnout pár slovy. My jsme tam byli před několika týdny s delegací výboru DROA a konstatujeme, že situace v zemi nejen co se týká Rohingů a jejich útěku do Bangladeše, ale i v jiných oblastech se vyostřuje. Zejména v posledních dnech vidíme zprávy ze e, severu, tedy z Kašinu, ale i z jiných států Myanmaru, e, že e, tam jsou tedy velké etnické skupiny, které žijí v rámci takových jaksi klanů združených pod místními, místními místními vůdci a e, to rozhodně situaci v celé zemi nezlepšuje. V letech 2011 a 2012 pod vlivem dojmu jaksi určité demokratizace této země, e, tedy Sacharovova cena Aung San Suu Kyi a e, její zvolení prezidentkou u nás vyvolalo určitou euforii a nezohlednili jsme přitom, nezohlednili jsme přitom eh, jaksi minulost daného státu, masivně ten stát podporujeme, ale jak vidíme dnes, bylo to pouze částečné demokratizační hnutí, máme civilní vládu a určitou civilní část parlamentu, ale je tam stále velký podíl moci vojenské vlády, která má i minoritní počet křesel v parlamentu, jinými slovy, ústavní změny nelze provést a významné zákony nelze provést parlamentem, nelze schválit bez účasti vojenské složky parlamentu. Je zde velice silné vojensko-průmyslově komplexní napojení na Čínu a já Děkuji účetnímu dvoru, že vypíchl slabá místa naší rozvojové politiky, která se objevují zejména tam, kdy pracujeme s jinými partnery. Je tam málo viditelnosti EU, o tom jsme se přesvědčili velice dobře přímo v terénu. A naši partneři eh, evidentně nejsou angažováni v práci tak, nebo nejsou práce schopni tak, jak bychom si přáli, což samozřejmě eh, se týká také spolupráce s evropskými institucemi. Co se týká účinnosti a efektivity, jsou tam velké mezery. Eh, ovšem máme i určité úspěchy v civilním sektoru v Myanmaru. Například, eh, ono se to zmiňuje i ve zprávě účetního dvora, tedy ten projekt LIFT, projekt mikrofinancování, který mnoha lidem umožnil vstoupit do oblasti malých a středně velkých podniků. Zároveň máme určitá další eh, opatření, například otevření trhu EU pro Myanmar. Eh, to se za pár let potvrdilo, že eh, je velice úspěšné a jen v textilním sektoru se vytvořilo 450 tisíc pracovních míst. Přesvědčili jsme se o tom, že EU a členské státy dali pozor na to, aby byly dodrženy sociální a environmentální standardy při vytváření těchto pracovních míst. Takže je to taková hra světla a stínu, není úplně jasné, kde je co. A e, jak říkal kolega Parňo, na základě zprávy účetního dvora vypracujeme obsáhlou zprávu nejen o situaci v Myanmaru, ale měli bychom vypracovat také zprávu o rozvojové politice EU, jejich důsledcích. A já si myslím, že je potřeba na světlo denní vyvést i ty kritičtější body naší politiky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Než dám slovo dalším žadatelům o slovo, dostane slovo DG Devko. Ano, ano, dostanete slovo, ale moment. Děkuji. Ne, teď má slovo komise vy jste stínový zpravodaj? Aha, ale já mám tady odsud úplně jiné informace. Tak prosím. Ano, já budu mluvit eh, také německy, protože máme tlumočník. Že se věci zlepší, že ta vojenská moc bude uvolněná, alespoň tak, abychom mohli vycházet z toho, že tam dojde k určitému demokratizačnímu procesu to se naplnilo jen do určité velice omezené míry. Zpráva poukazuje i nadále na eh, tehdy z té situace, a bylo to pochopitelné, chtěli jsme podpořit proces demokratizace, chtěli jsme zajistit, že eh, v té zemi nedojde jaksi k stagnaci, respektive k krokům zpět. To, co říkali Žil Parňo a Joachim Celler, to mohu jedně polována, řekněme velice opatrně, že ty kritické body sem tam mohou být konkretizovány. Situace se výrazně změnila, jak už tady zaznělo, eh, etnické čistky na rozvojových opatření a podpory. Zdavně máme dále pokračovat, anebo zdá máme něco změnit protože jak co se týkalo geografického rozložení, tak co se týkalo jednotlivých priorit těch projektů, byly tam možnosti změny. A my všichni víme, že na, ne, ne, v tom není tak úplně nevinně, že to zkrátka nebylo dodrženo. Ono se hodně mluvilo, že se nechají rohingové vlá, vrátit z Bangladeše, vlastně se nestalo vůbec nic, oni vlastně neměli žádnou takovou šanci, když vlastně jejich obyli tu pomoc, ten pomocný program přeorientovat, zda by to nebylo rozumné. A upřímně, to mi chybí i v návrzích účetního dvora. Ono je to v jednotlivostech všechno správně a žil k tomu leco si ještě doplnil, ale já si říkám, zda bychom neměli. Rád bych se komise zeptal, Rád bych ji pobídl k tomu. Děkuji, pane Klinci. A teď tedy DG Devko. Pan Hoskins. Děkuji. Děkuji, které byly konsolidovány do toho národního klidu zbraní, takže to je ten kontext, v jakém se pohybujeme. Co se týká doporučení účetního dvora, co do zaměření, účetní dvůr říká, eh, chtěli jsme dosáhnout určitých výsledků, ale eh, mnoho stran nás žádalo o mnoho věcí, například o podporu voleb a tak dále. Takže o e, uvolnění poměrů v zemi je pravda, že jsme e, to aranžmá možná mohli více formalizovat, nicméně ta e, spolupráce existovala. DG Echo s námi bylo pro další podobné projekty. Se zaměřujeme na nexus humanitární pomoci, prostřednictvím Myanmaru, takže opět i toto formalizujeme, přičemž první program bude v oblasti vzdělávání a etnických skupin, kde se propojí aktivity DEVKO a ECHO. Takže ta formalizace psílit eh, monitorování výstupních informací, ano, samozřejmě my se neustále snažíme orientovat na výsledky, Abyste měřili výsledky, musíte mít informace a v Myanmaru, kde mnoho oblastí není dostupných, není přístupných a není dost statistiky, s tím máme problémy. Když jsme tam zakládali eh, kancelář tak jeho úřadu co do sběru dat, protože eh, vláda nemůže stanovovat politiku, když neví, co se děje v jejich zemi. A jak víte, v země jako Myanmar s mnoha různými etnickými skupinami a omezenými kapacitami, tak ty informace se dostávají hodně složitě, takže jsme velice rádi, že i na tomto spolupracujeme. Byť bereme na vědomí, co říká účetní dvůr. Co se týká projektové zprávy a eh, akcí EU a její větší viditelnosti, na úvod jsme naší podpory pro eh, konkrétní, tedy v rámci konkrétních smluv, které by platily horizontálně a pro, propagovaly by činnost EU v Myanmaru,